Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois.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 paraziten Hmm. Znovu zahajuji zasedání. Jdeme na výsledky prvního kola hlasování a zahájení druhého kola hlasování výsledky eh, ohledně eh, záležitostí v naléhavém postupu jsou následující. Měly by se objevit na obrazovce, nechci to tady eh, předčítat po jednom. Takže nařízení o změně víceletého finančního rámce 2014 až 20 v naléhavém postupu přijato. Takže ti, kdo poslouchají eh, mimo tuto místnost, tak to patrně nevidí. Takže 670 pro, 13 eh, proti, jedno zdržení, celkem 684. Eh, potom další bod je rovněž přijat. Opravný rozpočet číslo 1 2020. 684 odevzdáno, 658 pro, 7 proti, 19 zdržení. Potom návrh opravného rozpočtu číslo 2 lomeno 2020 v naléhavém postupu taktéž přijato. čtyři odevzdaných hlasů, 678 pro, 5 proti, 1 zdržení. Potom mobilizace nástroje flexibility na rok 2020. Je to dokument 2020 eh, lomeno 2053. Taktéž eh, přijato v naléhavém postupu. Aha, teď už jsme u nástroje flexibility číslo 2. Já teď ale potřebuju dokument 20, 2020 lomeno 2053. máme nástroj flexibility číslo jedna na obrazovce. Ne, tohle je číslo dva, ale já jsem neměl nic k číslu jedna. Nemám tu číslo jedna, číslo dva, pouze číslo dokumentu, což je 2020, 2053. A ten druhý je 2020 lomeno 2056. Takže Číslo první 684 odevzdáných hlasů pro 657, proti 8, 19 zdržení. A ten druhý dokument 2020 lomeno 2056, 684 z odevzdaných pro 664 proti 6, zdržení 16. Potom eh, mobilizace nouzové rezervy eh, na, na, na naléhavé výdaje 2020, také to bylo na základě naléhavého postupu přijato. Takže nástroj flexibility číslo 2, nebo to už jsme měli, teď potřebuju eh, mobilizaci pro nepředvídané výdaje. Takže 684 odevzdaných hlasů, 679 pro, 4 proti, 1 zdržení. Potom jdeme na specifická opatření na umožnění výjimečné flexibility při využívání evropských strukturálních a investičních fondů. Teď to máme na obrazovce. 684 účastníků, 680 pro, 2 proti, jedno zdržení, říká předseda. Takže přijato v naléhavém postupu. Potom zavedení specifických opatření na boj proti krizi COVID-19. 684 účastníků, 680 pro, 2 proti, 2 zdržení také tedy přijato v naléhavém postupu. Potom jdeme na specifická opatření na zmírnění dopadu pandemie COVID-19 v rybolovu a akvakultuře. Podílelo se 684 poslanců, pro 663, proti 6, zdržení 15. Také tedy přijato v naléhavém postupu. A jdeme na medicín, na lékařská zařízení. 684 kolegů se podílelo, pro 679, proti 3, dva se zdrželi, takže také přijato v naléhavém postupu. U všech těchto naléhavých postupů teď platí lhůta na podávání pozměňovacích návrhů ještě 12 minut, tedy do dvou hodin. A lhůta na split vote a separate vote eh, běží od teď, eh, od teď 16. dubna 15.30. A eh, teď výsledky eh, z dnešního rána ohledně pozměňovacích návrhů, eh, ohledně koordinované akce na COVID-19, to bude v 17 hodin. A teď jdeme na druhé kolo hlasování ohledně nařízení o změně víceletého finančního rámce 2014 až 2020 a na druhou část pozměňovacích návrhů k, k společnému návrhu usnesení Evropská koordinovaná akce na boj proti pandemii COVID-19 19 a jejím následkům. Hlasování bude probíhat podle stejného postupu, jak dnes dopoledne a od teď do 14.30 je zahájeno druhé kolo hlasování. Zahajuji tedy tímto hlasování. Do 14.30 máte čas a v 17.00 budou oznámeny výsledky. Přerušuji zasedání.